Dámy a pánové, už máme eh, pět minut spoždění se začátkem. Dovolte mi tedy, abych zahájil tuto schůzi. Nejprve mi dovolte, abych tady uvítal skupinu 30 návštěvníků. Jsou to členové představenství předsednictva nebo předsednictva liberální strany z Německa a jsou tady na pozvání europoslance Petra Reimse. Vítám je zde na našem, v našem výboru. Doufám, že vám to bude připadat užitečné. Nejprve si nejprve, eh, zajisté všimněte tomu, eh, že eh, kromě pana Kančena členové ze severní Evropy obvykle chodí v včas, zatímco z jihu se přitrousí obvykle někdy poz, daleko později. Takže proto už máme pětiminutové spoždění, ale i tak vás srdečně vítám. Máme tady první eh, bod přijetí pořadu jednání. Doufám, že to všem vyhovuje. Ano, teď druhé je schválení zápisu ze schůze 30. ledna 2014, pak 10. až 11. února a 20. února. E, snad i tady je to bez námitek. V tom případě můžeme přejít k třetímu bodu. Uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavu. Bude to e, výměna názorů a víte, že hlasování, které bylo na zítřek, se odložila. Pan Flakenstein, Pravodaj zajisté eh, uvede eh, důvody tomuto eh, rozhodnutí. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. My jsme se zabývali tím, co nazýváme balíček o přístavních službách a vidíme, že jsme si situaci stížili. Navštívili jsme eh, přístavy, měli jsme mini konzultaci s britskými, finskými přístavy, Marseille, Rotterdamem a dalšími přístavy. Neustále jsme si vyměňovali názory také s ostatními subjekty, eh, rejdaři, eh, zástupci přístavů, odborových organizací a podobně. V rámci naše našeho poradenství o dokumentu komise jsme dosáhli mnoha kompromisů, tedy určité rovnováhy mezi transparentností a určitým prostorem eh, pro infrastrukturní eh, pravidla a eh, vymezení a také pro jednání s poskytovateli eh, služeb. Zahrnovali jsme zde minimální pravidla a chceme také zabránit eh, přílišné byrokracii v oblasti kontroly. V tomto smyslu bych chtěl poděkovat eh, stínovým zpravodajům a také DG MOVE za kooperativní a cílevědomou spolupráci. Museli jsme však v posledním týdnu ve Štrasburku konstatovat, že tuto zprávu nemůžeme ukončit v tomto volebním období. A to ze dvou důvodů. Na jedné straně jsme ještě nenalezli kompromis o přístupu k trhu a tedy platnosti této kapitoly. Komise vyňala služby pro cestující a ta, v rámci jednotlivých frakcí i zpravodajů byly mnohé různé názory, které nemohly být srovnány. Kompromis bez eh, dosažení rovnováhy v této oblasti, která je určitým jádrem nařízení, eh, jsme nemohli eh, učinit a uzavřít. Druhý důvod je ten, že od počátku jsme říkali, že Eh, úpravu přísavních služeb vidíme také v souvislosti s směrnicí o koncesích a o vývoji v oblasti státních subvencí. Co se týče koncesí, eh, tam jsme v plénu došli k určitému závěru, eh, který můžeme tedy považovat za uspokojivý, ale co se týče státních subvencí, tam nám nebylo úplně jasné, do čeho vlastně jdeme a proto setkání jednání s GD doprava a eh, konkurenceschopnost eh, bylo svoláno. Dvě oblasti však eh, ještě nejsou uzavřeny a to je eh, úprava subvencí pro infrastrukturu. Jde o sektorové směrnice, které ještě nebyly předloženy v návrhu a potom jde také o blokové výjimky. Eh, tam pro přístavní infrastruktury nemáme specifickou úpravu. Bude to učiněno až od roku 2015 pravděpodobně, ale stále je e, ještě otevřenou otázkou, zda to bude učiněno také proto, že v posledních letech e, zde padlo na 15 e, soudních výroků. Některé členské státy také ohledně podnikatelských daní se rozdělilo a při setkání s GD konkurenceschopnost jsme se snažili zjistit, proč právě nyní v tomto okamžiku eh, je tato otázka eh, předkládána a nenalezli jsme žádnou rozumnou odpověď na tuto otázku. My máme takovou obavu, že eh, výjimky pro labor pools Eh, budou výrazné a obáváme se také, že komise eh, se eh, bude snažit prosadit své stanovisko jaksi zadními dvířky. A e, my bychom chtěli přesněji tedy vědět, co DG konkurenceschopnost vlastně chce udělat v této souvislosti. E, náš pan předseda dostal od nás dopis, předložili jsme mu také e, kompromisy, které byly zatím dosaženy a on také napsal v tomto smyslu komisi. My se také obracíme na nový výbor pro dopravu, který se jistě bude touto otázkou také zabývat a jistě neřekne, že jsme se pouze mílili a doufáme, že tento nový výbor zohlední i naši vykonanou práci, tak aby v budoucím volebním období bylo možné vyřešit tento problém rychleji. Chtěl bych poprosit komisi, aby v příštích debatách, o této otázce eh, by se mělo postupovat tak, aby eh, tato otázka se nedostala pod veliký nátlak, časový nátlak na konci příštího volebního období. Děkuji. Děkuji pan Debake za liberály. Eh, Děkuji. Nemohu než souhlasit s tím, co tu bylo řečeno, co řekl pan Fleckenstein. Víceméně se zabýváme návrhem komise už několik týdnů. A byl to dobrý začátek diskuze. Myslím, že musíme pracovat nejenom s DG Move, ale také s dalšími službami komise. A to tak, aby bychom měli více průřezový, takový mezirezortní přístup k této záležitosti. Zatím bohužel jsme nedostali ode všech odpověď. Nebude snadné dohodnout se na kompromisu. Není to úplně samozřejmé, ale myslím, že tam, kde je to možné, musíme věci zlepšit. Třeba pokud jde o autonomii těch eh, podnikatelů, přístavních eh, aktérů, tedy podnikatelských otevření trhů, přístupu na trh. Bohužel tam se nám nepodařilo zatím dojít kompromisu, ale domnívám se, že nějaký návrh bude potřeba. Potřebujeme jednoznačný postoj evropských institucí k přístavům. Jsou tu některé klíčové prvky, které musíme ke kterým se musíme vyjádřit. Potřebujeme více právní jistoty z hlediska toho, co se děje v rámci přístavu a mezi přístavy. Je tu také záležitost sociálního dialogu a musíme si zjednat jasno v tom, jaká jsou vlastně pravidla hry pro Evropskou unii. Doufáme, že to bude eh, na čele priorit příštího volebního období a že se nám podaří získat jasný kompromis ohledně evropských pravidel, protože ty jsou potřeba k tomu, aby vznikla právní jistota. Chci také zdůraznit, že přístavy jsou součástí, eh, řekl bych přímo, hospodářské páteře Evropy a musíme jim dát dost prostoru, v kterém se budou moci v budoucnu rozvíjet. Děkuji. A za zelené pan Kramer. Ano, já se domnívám, že to je již po třetí, co se zabývám tímto balíčkem. Když jsem byl zvolen před deseti lety eh, do parlamentu, tak předcházející parlamentem zál eh, Jelo de Palaso, která byla komisařkou pro dopravu, předložila tento balíček a parlament eh, to vrátil. A bez toho, aby se na tom něco změnilo, o půl roku později předložila nový návrh, který byl úplně stejný Eh, my jsme se rozčelovali, pan Jasembovský z Hamburku eh, byl vehementně proti a velkou většinou to bylo odmítnuto. A teď se to objevuje znovu. Je to trošku oslabené, ale prostě komise se stále pokouší znovu. Máme takovou situaci, že komise dělá nyní revizi eh, také pro státní subvence pro přístav a zároveň předkládá nový zákonný dokument, což je šílené. Buď tedy udělám revizi státních subvencí a vyjasním, jak to tam vypadá, a pak předložím iniciativu o, o přístavech, anebo toho prostě nechám. A to mě připomíná také jiné revize ohledně železničního balíčku. Tam jsme měli také e, několik takovýchto e, předloh. To znamená, že komise nemá vůbec zájem zamyslet se nad tím, co se děje v realitě, jak je na to nutné musíme zareagovat, kde jsou slabiny určitého zákona a co mohu tedy udělat, aby se to zlepšilo. Komise, která má takové zkušenosti, předkládá takovýto přístavní balíček, který je historicky zatížen a domnívá se, že pod nátlakem to může protlačit v tomto období, tak se ptám, jaký politický postoj zaujímáte. Vždyť přesně s tímto balíčkem jste udělali spoustu zkušeností, proč jste spali čtyři roky roky a předložili to nyní. Proč se to neudělali hned před pěti lety? Pak by to bylo pochopitelné. To stále neudělali. Chtěl bych vám ale říci, eh, v příštím volebním období to udělejte znovu tak, čekejte pět let a předložte to zase v posledním okamžiku. Předkládám tedy návrh, abychom podpořili eh, návrh z pravodaje a eh, mezi tím si snad komise vyjasní, co chce, zda chce podpořit přístavy anebo ne jiné, anebo zda by eh, mohla také analyzovat realitu. Mr. Bradburn for ECR, Philip. Pan Bradburn za EKR, děkuji pane předsedo. Já musím říci, že Mimo, mimořádně souhlasím, a to takže úplně s panem Kramerem. Jsem snad jsem se spletl, ptá se pan Kramer. Asi se to nestalo za minulých posledních let pět let. Ale já opravdu eh, vlastně opakuji jeho názory ohledně efektivity toho, aby se přicházelo takto pozdě v legislativním období s takto složitým návrhem, když už předtím dvakrát tento parlament odmítl návrh komise. A se určitě pan Kramer není sám. Já, pane e, předsedo, jsem tady byl u toho také, když tady se konaly ty první dva pokusy. A jak už jsem říkal hned e, na začátku e, této rozpravy, na začátku předtím v tomto roce, není možné, aby tady bylo takovéto stanovisko, že parlament řekne dvakrát ne a potom komise jednoduše přijde s dalším palíčkem a myslí si, že si to zkrátka nějak rozmyslíme. Mně je úplně jasné, že eh, už jsme tady měli velice zdlouhavá jednání během příliš minulých týdnů a měsíců a ukazuje to, že nařízení o přístavních službách prostě tady ne, nebude fungovat, nefunguje. Komise už si toho mohla všimnout v původních diskusích a vlastně mohla úplně stahnout návrh, ale i když tady jsou určitá zlepšení tohoto textu, v zásadě je to pořád taková svěrací kazajka, která má sedět všem, která vlastně ne nebere v úvahu, že jsou tady různě veliké a různě řízené eh, eh, přístavy. Každý přístav je unikátní a musí svým vlastním způsobem fungovat. Samozřejmě, že musí dodržovat eh, pravidla hospodářské soutěže. A neměli bychom se bát toho, že přístavy budou mít vlastní strategie. Je to nejlepší motor růstu. A toto nařízení vlastně ohrožuje přesně ten růst, když to potřebujeme nejvíc, pokud je o konkrétnosti. Myslím si, že víceméně jednomyslně jsme se dohodli, že nebudeme o tom hlasovat v tomto období. Z mnoha důvodů, mimochodem i z těch, které zmiňoval i pan zpravodaj. Státní podpora. My jsme se sešli s, s odpovědným představitelem komise. Určitě potřebujeme, aby se to daleko více vyjasnilo, než můžeme s tím nějak dále postupovat. Na zasedání stínových eh, eh, zpravodajů z, z komisí se to spíše dále zmátlo, než aby se to vyjasnilo. A doufám, že komise si povšimla, že my všichni jsme tím znepokojeni. Pochopitelně, pane předsedo, nejde jenom o státní státní podporu a zdaleka jsme se nehodohodli ani o rozsahu působnosti nařízení. Hovoříme tady o um, například lodivodech, o taž vlečných člunech a na to všechno jsou velice rozdílné názory. A um, možnost také konkurenčních cen a jednotlivých podnikatelských strategií. To je základ, na které musí fungovat přístavy, ale v tomto konkrétním návrhu nařízení se přesně toto nezohledňuje. Uzavřel bych, pane předsedo, že vítám tu skutečnost, že nebudeme tady hlasovat v tomto eh, volebním období. Opakuji, že bych nechtěl naléhat na komisi, aby tento návrh úplně stahla. A pokud nedokáže eh, předložit něco rozumnějšího, ať od té myšlenky upustí vůbec. Děkuji, děkuji. Pan Rikel. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci tedy vyjádřit, a není to za EPP, ale spíš osobně se chci vyjádřit. Jednak eh, obecné připomínky. První z nich. Vidíme eh, tady ten, tu potíž s tím, že máme obecný e, legislativní rámec, což už tady pan Bradburn vyjádřil obšírněji, ty základní prvky u, eh, tady u přístavu, to, jsou, eh, to je zeměpisná poloha, zeměpisné umístění toho přístavu, to, jakým způsobem je tam formováno eh, pobřeží a tak dále. V tom se ty přístavy hodně liší. Nemají například, neskýtají vlastně stejné, stejně dobrou ochranu, ne, neumožňují úplně stejné práce a tak dále. Takže není možné, aby nařízení je dávalo eh, na, do, jedné, do jednoho pytle, na jedné roviny, aby je hodnotilo úplně stejně, protože je rozdíl, jestli je někdo eh, u toho či u onoho moře, eh, to prostě představuje úplně jinou geografickou realitu. Konec konců my se snažíme prostřednictvím tohoto nového nařízení otevřít eh, dveře konkurenci, tak, aby existovala rovná soutěž za rovných podmínek. Ale eh, je tu otázka těch armatérů, eh, těch rejdařů a asi vás, vám neuniklo, že kontejnerová doprava která představuje významnou část eh, této hospodářské aktivity a která nadále poroste, tak kromě toho dochází k eh, v globálním měřítku k velké koncentraci, protože eh, nejenom, že všechny rejdaři se seskupili do několika, zhruba tří kartelů, P2 a tak dále, a tito kontejnerové kontejneroví eh, přepravci by navíc měli být tedy eh, nemusí být evropští, ale měli být evropští, ale je to důležitý, důležitá změna, eh, ze, pokud jde o stranu nabídky. A já si myslím, že tento důležitý posun, ten může mít dopady na tu novou organizaci, kterou tady navrhujeme prostřednictvím tohoto nařízení. Ze všech těchto důvodů Sdílím to, co řekli předřečníci, to znamená, že by bylo na místě minimálně odložit eh, hlasování a změny eh, v této otázce na příští eh, legislativní období. Děkuji. Slovo má paní Meissner. Ja, vielen Dank. Děkuji. Přístavní balíček je Mm, obtížná otázka, když minule to nebylo moc úspěšné a i v tomto volebním období eh, komise několikrát oznámila, že tato úprava bude předložena ve smyslu optimalizace přístavů. Jako Němka ze severu eh, jsem vždy se snažila eh, říkat, že něco takového nepotřebujeme. Byl, návrh byl předložen dost pozdě a já se domnívám, že tento návrh je přece jenom jiný, ne než to, co bylo předloženo v minulosti a myslím, že bychom se mohli domluvit, takže se na to nedívám tak razantně jako pan Kramer a pan Bradburn. Já se na to dívám trošku jinak. Myslím, že úkolem komise je přemýšlet o navýšení dopravy v přístavech a optimalizaci eh, této dopravy. Samozřejmě, že jsou zde eh, různé možnosti podívat se na to, eh, co co by mohlo eh, učinit eh, přístavní činnost evropskou. Zda zde jsou určité společné úkoly, které by umožnily stabilizovat situaci a také zajistit hospodářskou soutěž, včetně Eh, také tendrů. Eh, je zde tedy mnoho aspektů, eh, které mohou být předloženy. Musíme se na to dívat velmi rozdílně i co do koncesí a podobně. Já se však domnívám, že komise by se měla více zapojit. Vím, že Knut stejně jako ostatní byli v mnoha přístavech. My jsme byli v Hamburku stejně jako zástupci komise. A já se domnívám, že je důležité se podívat na to, co přístavy vlastně potřebují a snažit se eh, předložit návrh, který by odpovídal potřebám tohoto hospodářského sektoru eh, to, že státní podpora eh, není eh, otázkou zde řešenou, eh, to je samozřejmě škoda. Já se domnívám, že toto portfolio mělo být ponecháno zde, když však se o to stará jiné generální ředitelství, tak to bude obtížné. Já se domnívám, že tento návrh není bez nadějí, zcela jistě bude předložen nový návrh a souhlasím se zpravodajem v tom smyslu, že skutečně je nutné mít více času, abychom si to rozmysleli, aby to nespadlo do předvolebního boje a v budoucím volebním období se na to podívat znovu. Každopádně tato otázka musí být předložena znovu. Musíme ty mm, přístavy přece jenom umožnit, aby byly účinnější. Pan Elka Drouji dank u wel, voorzitter. Uh, namens... Děkuji, pane předsedo. Za moji stranu, za moji skupinu bych eh, rád se připojil k návrhu pana Fleckensteina. Myslím si, že opravdu odvedl vynikající práci a domnívám se, že se tady zmílila komisa, že udělala chybu s tím, že tak pozdě přichází eh, s takto citlivou záležitostí. Už eh, při dvou příležitostech eh, byl tady pokus Eh, vypracovat návrh směrnici. Vzpomínám si, že v roce 2009 komise předložila svůj návrh a řekla, že by vydali doporučení, guidelines. Eh, mělo se to týkat sociálního dialogu a toho, jakým způsobem by se to mělo Eh, organizovat, ale výsledcích zatím nemáme, takže prostě eh, jsme na to marně čekali. Snad ten dialog eh, někde přece jenom znovu začal a nevíme, čím to, nebo kde to skončí. Minulý měsíc jsme slyšeli, že zainteresované strany nejsou až tak nadšené z toho malého pokroku, k němu zatím došlo. A nejdůležitější závěr, který z toho plyne, je, že je velice těžké dojednat a schválit eh, takovouto legislativní. Nejprve je třeba probrat všechny věci politické, které souvisí s přístavy. Týká se to například udělování koncep- eh, koncesí. Samozřejmě, že potřebujeme, aby práce v přístavech byla lépe zorganizovaná, ale nejprve je třeba si udělat celkový obrázek situace a teprve pak bude možné přijít s nějakým eh, uskutečnitelným řečením. Doufám, že v nadcházejících měsících třeba něco pak přijde. A Mysleli jsme si, že bychom třeba mohli dostat nějaký návrh, s nímž bychom mohli dále pracovat, a tak, abychom mohli napomáhat dalšímu rozvoji přístavu. Ale já momentálně vyvozuji takový závěr z toho, co se děje vzhledem k situaci, vzhledem k omezenému času, který máme. Nemyslím si, že bychom s tím měli pokračovat. Myslím si, že opravdu by se s tím mělo počkat. Děkuji mnohokrát za sebe. Já jsem eh, si dopisoval k už nějakou věci s panem zpravodajem. Vím, že eh, pan Komucakosis má podobné názory, jaké tady vyjádřili eh, členové našeho výboru v této rozpravě a proto bylo rozhodnuto, že to hlasování bude staženo z jedacího pořadu na, na doporučení zpravodaje a stínových zpravodajů. A je to správné, Michael to vyjádřil velice dobře a Filip a ostatní to také vyřekli. Když se podíváte na ty legislativní návrhy, které tento výbor obdržel během posledního půl roku, pak je to poměrně fenomenální seznam. Čtvrtý železniční palíček, rozvoj alternativních paliv na JIDIS, eh, námořní, nebo plánování námořního prostoru, jednotné eh, evropské prze, eh, míry a váhy kamionů, práva a cestují, povinnosti cestujících a potom tedy si myslím, že je to hodně a z toho všeho musíme vyvodit a zpětně sdělit komisi, že nemůžeme prostě tímto způsobem prostě eh, v posledních měsících parlamentního cyklu eh, sem přicházet s tolika návrhy, protože pak se dostaneme do potíží, jakou jsme to viděli u čtvrtého eh, železničního balíčku. Někteří by řekli, že potíže byly i s jednotným eh, evropským nebem. A jasně to vidíme u balíčku o přístavech. Když ten nejprve přišel, tak jak Filip připomínal, já jsem vlastně tady byl u prvního Eh, eh, balíčku. Víme, jaké tam byly nepokoje, které uspořádali přístavní dělníci ve Štrasburku. Bylo to po druhé v životě, kdy eh, jsem byl omráčen se zným plynem, pak druhý přístavní balíček. A tehdy ten byl potom také odmítnut abychom ale eh, učinili za dost komisy. Oni vlastně nepřišli jednom s třetím balíčkem, ale dali tam přísevní balíček bez eh, nakládání s náklady manipulací s náklady. Možná, že mi to někdy myslí pomalu, ale nevím, jak můžete mít eh, balíček o přístavech, když z toho vejmete manipulaci s náklady. A krom toho eh, členové ještě chci přáli, aby lodi vodi z toho vypadly, aby rýpadla z toho vypadla. A pak už tedy tam skoro nic nezbylo z toho původního balíčku o přístavech jenom eh, finanční transparentnost, prostě takovéto obecné věci, jenom obecný směr to, v kterém si přála jít komise. Proto si myslím, že rozhodnutí, aby se toto odložilo, představuje pro komisi příležitost aby e, tuto, tento poloviční balíček e, stahla, protože rozhodně nemůžeme mluvit o čtvrtém balíčku bez manipulace s náklady, aby tedy stahla tuto svoji polovinu balíku o přístavech. E, možná, že se snaží nás ušetřit dalších pouličních nepokojů, ale mělo by se to stahnout a ať se s tím pořádně zabývá příští eh, parlament, protože mě je úplně jasné, že tady není žádná dohoda mezi členy. Co je na tom nejdůležitější? A pan Fleckenstein o tom hovořil. Jedná se o Eh, státní podporu o povinnosti eh, eh, státní, státních služeb nebo veřejné služby. Tady vůbec není jasné, co to má co s tím dělat, jak, jak je to vázáno na, na státní podporu. A kdybych já chtěl, jakožto odstupující předseda, upozornit na to, na co si mají dávat pozor příští členové tohoto výboru, dávat si pozor na DG Komp a s čím přijdou v oblasti povinností veřejné služby a státní podpory. Protože si myslím, že toto je klíčová oblast eh, dopravy. Oni na to zírají svým jestřábým okem a my bychom si na to měli dávat pozor a bedlivě to sledovat. Takže ehm, Myslím si, že toto rozhodnutí, to stáhnout nebo odložit to, je správné. My jsme se rozhodli, že už s tím dále nebudeme pokračovat v tomto období a počkáme si, co se stane v příštím volebním prostředí. Ale v, v rámci demokracie pan eh, Kajkis nám ještě nezdělil stanovisko komise a pak určitě nám pan Fleckenstein mu řekne, že se úplně mílí. Ale ať už je to jakkoliv, teď má slovo komise. Děkuji. Děkuji. My chápeme, že toto je pravděpodobně poslední diskuze na toto téma za toto, tohoto volebního období, takže mi dovolte jenom pár bodů. Dovolte mi poděkovat těm, kdo iniciovali eh, komisi, tedy práci za komisi, eh, skutečně si to oceníme. Eh, pokud jde o problémy, kterým, které tady vnímá výbor pro dopravu, tak my jsme si jich vědomi. Toto téma je velice eh, citlivé, ale právě proto jsme se ho nezhostili dříve. V roce 2007 jsme měli eh, takový, eh, taková, takový soft law, tedy iniciativu tohoto druhu. Pak jsme začali dál analyzovat, co se, co se s tím děje. Zanalizovali jsme to velice dohloubky Přitom jsme i navštívili eh, přístavy, konzultovali jsme s průmyslovým odvětvím, byla to rozsáhlá konzultace. Trvalo do dlouhodobu, dobu, když jsme zjistili, jak vyvážet nelegislativní a legislativní opatření. A v roce 2011 jsme eh, oficiálně vyhlásili přeskum eh, této politiky, přepracování a to bylo vlastně nevyhnutelné, byl to tak významný nástroj, že nebylo možné to uspěchat. Asi jste si všimli a mnozí kolegové eh, na to také pokázali, že tento balíček má velmi málo společného s těmi balíčky 1 a 2. Koncentrovali jsme se na pouze ty otázky, kde bylo nezbytné se uchylit k legislativnímu nástroji. Všechno ostatní, což je obsaženo v rámci sdělení, tak to jsme nechali opět na nelegislativních krocích, na takzvaném soft law, jako, jako podpůrných nástrojích. Ale pochopte, že tohle není žádná nahodila iniciativa. Je to pouze jedna z částí skládanky, kterou jsme začali dávat dohromady prostřednictvím všech možných, včetně těch infrastrukturních opatření, eh, které, na kterých jste se mohli eh, účastnit, když jsme měli třeba pokyny pro TEN, eh, pro transevropské sítě a finance, které jsme, financování, které jsme zajistili pro tyto iniciativy. Dále směrnice pro koncese, o koncesích, tedy sociální dialog. A všechny, jak říkám, všechny ty části té skládanky nyní začínají do sebe zapadat. Finanční transparentnost. To, byl, to byla ta, jeden z těch posledních chybějících článků eh, tohoto řetězu, abychom měli jeden z nejefektivnějších eh, Eh, sektoru dopravy, tedy eh, lodní dopravu, zajištěnou prostřednictvím tedy přístavu, takže tím došlo i na přístavy. Dostáváme se tím k poslední části, k poslední, do, do posledního stádia této legislativy, kdy budujeme opět na eh, předchozích úspěších Connecting Europe Facility a TEN a je jasné, že lidé mají právo vědět, za jakých podmínek budou dávány finance pro tyto infrastruktury. U některých otázek přiznávám, že toho času nebylo dost. A stanoviska se rozchází a my to chápeme. Dělali jsme, co bylo v našich silách a směrnice o koncesích, koncesích uzavřela, překlenula chybějící mezeru právě včas eh, a eh, i po podporu, tak tam jsme uskutečnili mimořádné slyšení Děkuji výboru za to, že eh, ho zorganizovala. A v rámci toho to slyšení se ukázalo, že existuje několik způsobů, jak postupovat, buď výjimky nebo případové právo, nebo eh, konkrétní pokyny. Ale co chci, abyste si odnesli? Ať uděláme cokoliv, ať zvolíme jakoukoliv variantu pokračování v této otázce státních eh, podpory, tak transparentnost je nezbytná. Pokud chceme blokové výjimky, tak musíme k tomu mít základní data. Pokud chceme jít tou cestou případového práva, tak i tady to musí být založeno na faktech. A když budou pokyny, opět založené na skutečnostech. Takže tato legislativa jediné, jediné, co dělá, pokud jde o státní pomoc, je, že dává určité prostředky všem orgánům, ať už národním nebo evropským, dávají možnost ověřit si ty dané skutečnosti. Když chcete ven z domu, ať chcete kamkoliv, musíte otevřít dveře. A to je přesně to, co děláme tímto nařízením. Čili tato transparentnost otvírá eh, možnosti pro další iniciativy. A ať to dopadne jakkoliv se státní pomocí, tak první a nezbytný krok k tomu je právě toto. Není nutno, abychom čekali na konečný výsledek tohoto dlouhodobého procesu. Ale musíme vědět, jaké možnosti máme v rukou teď. Zmínili jsme dotazník. Tento dotazník byl rozeslán právě teď vzhledem k rostoucímu počtu oznámení, která komise dostává. To je jediný důvod, proč eh, nás to napadlo, proč jsme k tomu přistoupili a také proto, že eh, průmyslové odvětví nás žádá o nějaké pokyny, ale než můžeme dát pokyny, musíme si ověřit i fakta. Proto jsme teď rozeslali dotazník. Vy říkáte, že je to politování hodné, my říkáme, že je to přirozené. Chcete, aby komise něco udělala, ale komise nejprve musí vědět co, na jakém základě, z čeho máme vycházet. Nejpozitivnější částí této diskuze je skutečnost, že stávající parlament, a tady chci obzvlášť poděkovat eh, zpravodaji, Stávající parlament dal k dispozici řešení na některé otázky, které jsme identifikovali v tomto nařízení. Možná některé věci nebyly úplně stoprocentně jasné, možná jsme něco zamýšleli, aby to bylo určitým způsobem. Každopádně ta práce, která tady je, by měla vyjasnit řadu otázek, které zmínil pan eh, zpravodaj ve svém úvodu. Otázka transparentnosti, otázka poplatku, otázka dohledu, snížení administrativní zátěže. Všechny tyto otázky byly vyjasněny a kdybychom eh, pokračovali, eh, nebo pokud budeme pokračovat dál, dospějeme k dobrému výsledku. Takže já z toho vyvozuji to, že budeme mít velmi zajímavé téma k diskuzi v příštím období Ujišťuji vás o, to, o tom, že komise bude pokračovat eh, v tomto úsilí a eh, velmi rádi eh, se budeme účastnit dalšího postupu. Těšíme se na nový na přístup nového parlamentu. Mezi tím budou naši kolegové na komisi pokračovat v přeskoumávání návrhu. A já vás ujišťuji, že práci v tohoto výboru berou vážně, berou na vědomí. A až se sem vrátíme v dalším Eh, období. Doufám, že budeme mít k dispozici dobrý, dobré znění i ze strany rady a budeme moci směřovat eh, k rychlé dohodě na tomto návrhu, které se dostalo podpory i od většiny těch, kdo se vyjádřili dnes. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Fleckenstein. Pane předsedo, budu stručný. A to proto, že v mnoha bodech jsme si zajedno. Jsem si jist, že v novém volebním období nebudeme muset začít na nulé, nýbrž tam, kde dnes přerušíme tuto práci. Za druhé, jsem vám chtěl sdělit pro zápis, že to, co jsem řekl předtím, bylo dohodnuto s kolegem, s kolegou eh, Komucakosem a to proto, že také zde není nikdo jiný, kdo by vyjádřil stanovisko EPP. Okay, thank you very much. Normally... Děkuji. Normálně bych na tomto místě oznámil, kdy bude hlasování, ale v tomto případě se hlasovat nebude, takže tímto prozatím končí. Teď eh, přejdeme k uzavřenému zasedání, proto neveřejnému jednání, proto poprosím eh, všechny, kdo eh, tady nemají být, aby laskavě opustili sál, pak budeme hovořit o výsledcích trialogu.